I think we can start. Tak můžeme začít. Pane Kuhn. Schönen guten Morgen. Wir kommen heute zur zweiten. Dobré dopoledne. Zahájíme druhé zasedání tohoto týdne, přičemž půjde hlavně o Eh, hlasování, ale ještě ke koordinátorům řeknu toto, že jste výsledky dostali a pokud do poledne nedostaneme eh, připomínky, budou, bude všechno považováno za schválené. Tak a teď eh, se dostaneme k hlasování, nejdříve o Bílé knize a já konstatuji, že nám tady přebývá jeden za EPP. Zahajuji hlasování tak hlasují pouze tři. Končím hlasování, je to všechno v pořádku. Hm? Ja, ist okay. Es wird auch permanent ano, je to v pořádku a my neustále kontrolujeme. Tak a teď blok Prosím. Yeah, without a card it's not possible. No, bez karty to nejde. Okay, wir fangen an und sonst musst du dann... Nein, no tak my začneme a když tak budete muset ruku. Tak nejdříve tady máme eh, blok eh, řady kompromisů, eh, vidíte, které tam jsou z toho vyňaty. A třeba když vidíte kompromis jedna s hvězdičkou, tak to je kompromis, o kterém musíme hlasovat tam, kde jako u kompromisu není hvězdička, jako třeba u dvojky, pak to znamená, že je to vyřízeno, pokud to tedy v prvním hlasování bude přijato. Takže za prvé ten blok. Kdo je pro tento blok kompromisu? Proti? Zdrželi se přijato. 77. Eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, e, to prověříme ještě jednou, zahajuji hlasování. Tak je tam o jeden hlas EPP navíc. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. 17 proti 23, čili zamítnuto. Dále 106, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 117, ústní změna. jsou nějaké námitky proti ústní změně? Ne. Takže kdo je pro? Proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 ku 23 zamítnuto. Teď 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? Ne, to bylo jasné. No dobře, prověříme, zahajuji hlasování. 119. Přebývá nám jeden hlas od TPP. přebývá nám jeden hlas SAD. Stále nám přebývá jeden hlas SAD. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. 26 k 16 přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijatá. 131, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, chcete prověřit. Zahájí hlasování. Končím hlasování. 20 proti 22 zamítnuto. 140. Ta je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyř, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, drželi se přijato. 191 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 192 pro, proti, zdrželi se přijato. 193 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6 je vyřízený, nyní 206 pro, proti, zdrželi se přijato, 208 pro, proti, zdrželi se. Prověříme záj hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 18 proti 24. 209 pro, proti, zdrželi se, to také prověříme. 209, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 k 22. Ale děkuji za upozornění. Čili je to zamítnuto při rovnosti hlasů. 212 pro, proti, zdrželi se, zdá se, že přijato. Prověříme to. Dobře, zahájí hlasování. Končím hlasování. 23 k 20. Dále 236 pro, proti, zdrželi se, prověříme. zahajuji hlasování, končím hlasování. 15 proti 30 zamítnuto. 251 pro, proti, zdrželi se přijato. 252 pro, proti, zdrželi se přijato. 264 pro, proti, zdrželi se přijato. 263 pro, proti, zdrželi se přijato. 262 pro, pardon, ten odpadá, 266 pro, proti, zdrželi se přijato, 269 pro, proti, zdrželi se přijato. 274 pro, proti, zdrželi se přijato, 275 pro, proti, zdrželi se Prověříme 275. Zahájí hlasování, končím hlasování. 17 proti 28 zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, začali se přijato. 279 pro, proti, zdrželi se přijato. 280 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 281 pro, proti, zdrželi se přijato, 282 pro, proti, zdrželi se, prověříme. závěr hlasování, končím hlasování, 19 proti 24, zamítnuto. 283 e, pro, proti, drželi se, zamítnuto. 286 pro, proti, zdrželi se, přijato. 285 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 293 pro, proti, zdrželi se přijato, 296 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 296 prověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování, teď končím hlasování, zamítnuto <clears throat> výrazně. 298 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 298 zahájí hlasování, končím hlasování, <clears throat> zamítnuto. 299 pro, proti, zdrželi se přijato, 300 pro, proti, prověříme přístovku. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Odmítnuto 20 proti 23. 301 pro, proti zdrželi se přijato. 301 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 k 19 přijatom. 304, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 324 pro, proti, zdrželi se přijato, 319 pro, proti, zdrželi se, necháme prověřit, 319, zahajuji hlasování, končím hlasování, 26 k 17 přijato, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 330 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 331 pro, proti, nechám prověřit. 331 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 348 pro, proti, zdrželi se přijato. 348 zahajuji hlasování, končím hlasování. 19 proti 23 zamítnuto. 346 346 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompro, eh, 359 pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto 360 pro, proti, zdrželi se, prověříme 360, zahajuji hlasování, končím hlasování. 17 proti 25 zamítnuto. 361 pro, proti, zdrželi se přijato. 363 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 364 pro, proti, zdrželi se přijato. 300 Prověřit, dobře. 364. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 proti 24. Zamítnuto. 365 pro, proti, zdrželi se přijato, 366 pro, proti, zdrželi se Hmm, prověříme 366 závěr hlasování. Končím hlasování. 20 proti 23 zamítnuto. 369 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 370, to bylo vlastně dohromady, takže 371 pro, proti, zdrželi se přijato. Dobře, prověříme 371, zahajuji hlasování, končím hlasování. 23 proti 19 přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijato. 384 pro, proti, zdrželi se přijato, 385 pro, proti, zdrželi se přijato, 387 pro, proti, zdrželi se přijato, 388 pro, proti, prověříme, 388, zahajuji hlasování, Končím hlasování. 20 proti 23, eh, proti 24 dokonce zamítnuto. Dále 394 pro, proti, zdrželi se přijato. 395 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 408 pro. 408 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 418 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 419 pro, proti, zdrželi se prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. 423 pro, proti, zdrželi se, tak to také prověříme, asi nehlasovali všichni. 423. Přebývá jeden hlas SAD. Stále to není v pořádku. Končím hlasování. 21, 21, Robert plus 22. Takže přijato. 22, 21. No, to bylo napínavé. 438 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 445 pro, proti, zdrželi se přijato. 452 pro, proti, zdrželi se přijato. 454 pro, proti, zdrželi se Prověříme 454. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 24 hlasy, přičemž proběhlo 7, 14 se zdrželo. 455 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se zamítnout, pardon, přijato. Chcete to prověřit? No, dobře. Bylo to jasné, ale budiš. Kompromis 29. Závěr hlasování, končím hlasování. 28 k 15. Není 465 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 457 pro, proti, zdrželi se přijato. 457 prověříme zahájí hlasování. Končím hlasování. přijato 22 proti 20. 460 je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 470 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 469 a 467 a 260 pro, proti, zdrželi se přijato. 476 je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 490 pro, proti, zdrželi se asi ano, ale prověříme 490. Zahájí hlasování. Končím hlasování.

zamítnuto 21 proti 24. 494 pro, proti, zdrželi se, prověříme 494, zahajuji hlasování, končím hlasování. 20 proti 23, zamítnuto. 504 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 4, 504 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 19 proti 24. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se přijato. 36 kompromis 32, pardon, 31, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 32 pro, proti, zdrželi se přijato, 625 pro, proti, zdrželi se prověříme, 625, kde zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvanáctka pro, proti, zdrželi se přijato, třináct pro, proti, zdrželi se přijato. 23 pro, proti, prověříme 23, zahajuji hlasování, končím hlasování, 20 proti 23, zamítnuto, 32 pro, proti, drželi se přijato. Kompromis, tak ne, kontrolujeme 32. Zahájí hlasování, končím hlasování. 23 proti 19 přijato. Kompromis 35 pro, proti, drželi se přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdrželi se přijato. 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se prověříme. 47 zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato 23 proti 19. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Padesát šest. Pro, proti, zdrželi se přijato. No bylo to jasné, ale budíš, prověříme 56, zahajuji za hlasování, končím hlasování, 23.19 je přijato, 23.20. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 76 pro, proti, zdrželi se přijato, prověřit. 76 zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato 23 proti 20. Jednička pro, proti, zdrželi se přijato, dvojka a trojka pro, proti, zdrželi se přijato, čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pětka, dvojka a desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, šestka pro, proti, zdrželi se přijato, sedmička pro, proti, Prověříme sedmička. Zaháju hlasování, končím hlasování. Zamítnuto 19 proti 24. Osmička pro, proti, zdrželi se přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní závěrečné hlasování po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to 38 proti 3 při 5 abstencím přijato a blahopřejeme panu Vincentu Kamovi. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Energie. A teď budeme hlasovat o energetické unii. Paní zpravodajka je paní Hena Virkunen. Kompromis jedna. Pro, proti, zdrželi se přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato, pětka pro, proti, zdrželi se přijato, Takže pětka prověříme, za hlasování, končím hlasování. Přijato 25 proti 18. Šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti zdrželi se přijato. 12 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 13 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 24 pro, proti, zdrželi se to Prověříme 24. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnout 20 proti 25. No, je to těsné hlasování. Kompromis 5, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 36 pro, proti, zdrželi se přijato. 37 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 44 pro, proti, zdrželi se přijato, 45 pro, proti, zdrželi se a to necháme prověřit 45. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 18 proti 24, zamítnuto 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato, 51 pro, proti, zdrželi se, přijato, 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 53 pro, proti, zdrželi se, přijato, 54 pro, proti, zdrželi se, Prověříme 54. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato 25 proti 20. 56 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování elektronicky. A ne, to je jenom stanovisko. Takže hlasujeme běžně, zahajuji hlasování, končím hlasování. 40 proti 5, nikdo se nezdržel. Eh, blahopřejeme paní Verkunem. A teď stanovisko k pařížskému protokolu. Kom- Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se. Prověříme dvojka. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 19 proti 25 zamítnuto. 4 pro, proti. Prověříme, to nebo jasné. 4 zahájí hlasování. Končím hlasování. 36 proti 9, takže to nebylo vás vidět. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se eh, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, prověříme, pozměňovací návrh pět zahajuji hlasování, končím hlasování, 30 proti 15 přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 6 pro, proti zdrželi se přijato, 41 pro, proti zdrželi se, prověříme 41, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto 19 proti 22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 proti, zdrželi se přijato. Závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Elektricky, říká pan předseda. Elektricky končím hlasování. Je to 40 proti 3, dva se zdrželi. Blahopřejeme Basu Eichhautovi. Wir machen eine kurze Pause, bis der Minister da ist. Es ging heute... Teď chvíli přestávka, než se dostaví pan ministr, byli jsme velmi rychlí. I think we can start. Můžeme začít, dámy a pánové. Přijdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A jsem velice rád, že zde mohu přivítat pana François Bauše za lucemburské předsednictví a pan ministr nás seznámí s prioritami v oblasti dopravy a cestovního ruchu v době lucemburského předsednictví. Vážený pane předsedo, milý Michael, dámy a pánové poslanci, jsem velice rád, že mohu být zde mezi vámi v Evropském parlamentu a to z několika důvodů. Jednak eh, chci říci, že my jako rada si přejeme mít co nejužší spolupráci s Evropským parlamentem, v, především v oblasti spolurozhodování, ale také proto, že já sám jsem 24 let, dříve než jsem vstoupil do lucemburské vlády, byl členem parlamentu, takže velice dobře vím, jak to v parlamentu probíhá. A myslím si, že je třeba parlament respektovat a snažit se o vzájemné porozumění, protože často na toto v politice zapomínáme. Takže i z tohoto důvodu jsem velice rád, že zde dnes mezi vámi mohu být a velice rád pohovořím o prioritách našeho předsednictví. Možná ještě taková předběžná poznámka na úvod. Já nejsem přílišným eh, zastáncem toho, abychom se během těch pěti měsíců, protože ten srpen z toho v podstatě můžeme vyloučit, eh, tak eh, během těch pěti měsíců nejsem příliš zastáncem toho, že bychom se měli soustředit na 50 různých bodů a na konci předsednictví sem znovu přijdu a řeknu, já jsem pracoval na těchto 50 bodech, ale k ničem, nic jsem neuzavřel. Takže chtěl bych se spíše soustředit na ty body, které jsou v současnosti aktuální a které jsou připravené k dalšímu pokroku v těch nadcházejících měsících. Jedním z nich je samozřejmě čtvrtý železniční balíček. Já bych chtěl v první řadě poděkovat eh, lotyšskému předsednictví a také Evropskému parlamentu za výborně odvedenou práci v závěru lotyšského předsednictví. Podařilo se dokončit ten technický pilíř a lucemburské předsednictví se nyní bude moci soustředit podrobně na ten pilíř politický, to znamená na otázku zprávy a Eh, pravidel PSO, to znamená eh, veřejné služby. Abychom nalezli koncenzus, a já jsem přesvědčen, že ten koncenzus můžeme v těch budoucích měsících nalézt, bude třeba eh, na trošku změnit způsob práce. My jsme si až dosud nikdy nekladli otázku, jaký je vlastně cíl toho čtvrtého železničního balíčku. A pro mě je ten cíl jasný. Je to mít více železnic, lepší kvalitu železnic a výkonnější železnice. To si myslím, že je skutečně cílem toho balíčku a myslím, že nyní v budoucnosti budeme muset k tomu přikročit tímto způsobem. Neustále mít tyto cíle před očima a snažit se nalézt koncenzus, který přihlédne ke specifikům jednotlivých členských států. Jsem přesvědčen o tom, že se nám tento koncenzus podaří naleznout a že politický pilíř bude předmětem dohody buď v říjnu, to je takový prvotní cíl, 8 října Lucemburská rada a nebo případně tedy v prosinci. Takže čtvrtý železniční balíček je skutečně jedním z našich hlavních cílů, jednou z našich hlavních priorit. Druhým velkým tématem je samozřejmě letectví. Asi vám nemusím vysvětlovat, vám, evropským poslancům, kde spočívají ty jednotlivé problémy. Víte to lépe než já. A víte také, že to není pouze otázka, která by se týkala ministrů dopravy jednotlivých zemí, ale spíše jde o jakési obecnější otázky a problémy, které způsobují, že ten pokrok je v současnosti velice obtížný. Nicméně my jsme přesvědčeni, že je třeba na vzdušné dopravě pracovat, především na jednom bodě, kde již parlament také odvedl výbornou práci, a to jsou práva cestujících v letecké dopravě. Já si myslím, že na to se musíme zaměřovat i nadále a zároveň neformálně postupovat i u těch dalších otázek, s tím, že tam samozřejmě jsou ty politické problémy, které zacházejí nad kompetence ministrů dopravy. Mohu vás ale také určitým způsobem uklidnit. V trialogu je ta spolupráce skutečně výborná, bylo tomu tak již u přijednání o železničním balíčku za lotyšského předsednictví, ale také s nizozemskem je ta spolupráce výborná. A my jsme již dlouze diskutovali také s nizozemskými kolegy a mohu vás ujistit o tom, že oni jsou skutečně připraveni vložit veškerou energii do jednání o vzdušné dopravě. Například již rozhodli, že v lednu se bude konat neformální rada o letectví, za což jsem velice rád. Třetí bod, třetí priorita. A to samozřejmě je také eh, do určité míry v důsledku konference smluvních stran COP21. Takže to jsou otázky životního prostředí spojené s dopravou. Víme, že v současnosti ta situace je velice závažná, protože doprava je v podstatě vlastně jedinou oblastí, ve které emise oxidu uhlíku nejenže neklesly, ale od roku 1990 stouply o 20 já jsem přesvědčen o tom, že pařížská konference vydá jasný signál pro oblast dopravy, abychom i zde učinili veškeré možné úsilí. Takže na tom budeme také pracovat. Další důležitý bod je Bílá kniha pro dopravu. Parlament a pan, pan Van den Kamp, který sedí přímo přede mnou, již odvedli výbornou práci. Bylo mi řečeno, že jste právě schválili zprávu o střednědobém přeskumu Bílé knihy, takže bych vám chtěl poděkovat a poblahopřát k této práci a také k přijetí té zprávy. Lucemburské předsednictví se domnívá, že Rada ministrů by neměla připravovat nějakou zvláštní zprávu, ale zaměřit se na tento bod během běžného zasedání rady. My bychom zde chtěli využít právě té Lucemburské rady 8. října a zaměřit se na ten midterm review, střednědobý přeskum Bílé knihy. A možná i po této debatě bychom s panem Van de Kampem mohli učinit nějaké společné prohlášení. To je taková nabídka z mé strany. Pokud jde o investici do infrastruktur, to je také důležité téma. Víme, že bude spuštěn Junckerův plán a existují poměrně jasné požadavky ze strany Evropského parlamentu, které se týkají tohoto plánu. Takže na to se také zaměříme, protože já jsem přesvědčen o tom, že důležitost investic do dopravních infrastruktur je třeba začlenit do té širší ekonomické vize. Dalším velice důležitým bodem je taková určitá novinka. Chtěli bychom zorganizovat neformální radu 7. října v Lucembursku. Lucemburku, tedy den před tím běžným zasedáním rady 8. října. A na té neformální radě bychom se chtěli zabývat městskou mobilitou, především cyklistikou. Jízdní kolo, jízdním kolem jakožto dopravním prostředkem naší společnosti. Já jsem velice rád, že jste přijali pozměňovací návrh, také nedávno, jak mi bylo řečeno, eh, který se týká jedné části Bílé knihy. Protože já jsem přesvědčen, že jsme až dosud velice zanedbávali jízdní kolo jakožto dopravní prostředek, eh, který je zcela rovnocený ostatním prostředkům naší společnosti. Je to velice důležité především v oblasti městské mobility a souvisí to s celou řadou problémů, které v této oblasti máme. Takže již vás nyní zvu na neformální radu 7. října do Lucemburku my jsme tam pozvali velice kvalitní speakery, například pana Jana Gila, který je velice eh, slavným eh, koraňským eh, urbanistickým architektem a také další podporovatele jízdního kola jakožto dopravního prostředku. Dalším důležitým bodem, na který se chceme soustředit, je bezpečnost eh, na silnicích. I na národní úrovni mi tato otázka velice leží na srdci, přikládám jí velkou důležitost a doufám, že se nám podaří začlenit eh, rozměr bezpečnosti na silnicích eh, s těmi sociálními aspekty a environmentálními aspekty. Prostě celou tu problematiku, že se nám podaří začlenit do Bílé knihy skutečně to je pro mě velice důležitá věc. A ještě je zde další otázka, kterou bychom se chtěli zabývat na prosincové běžné radě. To jsou sociální aspekty silniční dopravy. Je to poměrně ožehavá věc. Pravděpodobně by zde bylo potřeba mít i určité nové úpravy, ale především by bylo potřeba lépe aplikovat stávající právní úpravy. Myslím si, že bude velice zajímavé v prosinci o tomto diskutovat na Radě ministrů, protože i komise zde pracuje na silničním balíčku, který by měla předložit v roce 2016. Vnitrozemská říční eh, doprava. Zde výbornou práci odvedlo lotyšské předsednictví a my zahájíme velice rychle interinstitucionální jednání. Vzájemné pozice jsou již poměrně blízké a dohoda s parlamentem by neměla představovat žádný problém. V oblasti nábožní dopravy je významná zvláště problematika přístavů již eh, víme, že první čtení v Evropském parlamentu by mělo proběhnout v polovině prosince, to znamená na, konce, na konci našeho mandátu. Nicméně my se budeme eh, snažit zorganizovat kulatý stůl, abychom zjistili, jak se členské státy dívají na pozměňovací návrhy, které Evropský parlament předloží. Pokud jde o cestovní ruch, to také spadá pod váš výbor, zde vás odkáži na kolegyni, státní tajemnici paní Francine Klozener, která také mezi vás přijde, protože cestovní ruch mezi mé kompetence již nespadá. Jak vidíte, těch témat je skutečně celá řada. My se spolu s dalšími kolegy v radě na ně pokusíme co nejvíce soustředit a doufám, že se nám podaří u těchto témat dosáhnout pokroku. Já vám nyní mnohokrát děkuji za pozornost a jsem připraven vyslechnout si vaše návrhy a také samozřejmě zodpovědět vaše otázky. Ja, vielen Dank, Herr Minister Bausch. Děkuji vám, pane ministře za výbornou přednášku a teď jsme zvědaví na otázky. Nejdříve tady koordinátoři, vzhledem k časovému tlaku, každý koordinátor má dvě a půl minuty a ostatní poslanci po minutě a půl. Ještě jednou děkuji za to, že jste přišel a jako první promluví Wim van Kamp. Děkuji, pane předsedo. Ještě než položím vlastní otázku, tak bych vás chtěl, pane ministře, přivítat v Evropském parlamentu. Děkuji vám za velice jasnou prezentaci. Myslím si, že jsem, všechno bylo velice pochopitelné, srozumitelné. Já mám důvěru v malé země, jako je Lucembursko i Lotyšsko. Tyto země odvádí dobrou práci a já doufám, že i Lucembursko bude pokračovat na té cestě. A mm, také i po Lucembursku bude předsednickou zemí Nizozemsko, další malá země, takže bude velice užitečné pokud Lucembursko dokáže vyřešit celou řadu takových těch eh, pálčivých, pálivých problémů, aby eh, to bylo vyřešeno. Jsem velice rád, že říkáte, že se chcete soustředit na čtvrtý železniční balíček a leteckou dopravu. Co se týče čtvrtého železničního balíčku, tak eh, zejména se to týká toho politického pilíře, tak tam přetrvává celá řada problémů. Už jsem komisi upozornil že optimální pozice e, není tak dobrá jako to maximum. Myslím si, že by bylo dobré, abychom usilovali o ty maximální cíle a abychom to během letošního roku dokončili. Týká se to tedy jednak vyřešení těch technick, toho technického pilíře. Dále si chce vyjádřit eh, k tomu, k té pařížské konferenci. Vím, že jste zaměřený ekologicky, ale ještě předtím, než budete peníze vynakládat, tak je musíte někde získat, musíte je vydělat. A náš výbor by vás chtěl upozornit na to, že právě eh, odvětví dopravy také vydělává Ehm, takže důležitom udrželi tuto rovnováhu, když usilujeme o udržitelnost, ale chtěla jsem vás na to upozornit. 7. října se má ehm, týkat, se má konat ta, ehm, ta, ta akce ohledně cyklistiky, tak se chci zeptat, zda i vy sám jezdíte na kole. Hmm, děkuji. Jetzt Ismail Ertug. Ismail Ertug. Nyní pan Hertog, pardon. Děkuji, eh, pane ministře. Já vás eh, také eh, zde zdravím ve výboru jménem socialistické frakce. Já musím, říkat, musím říci, že tady jsem docela rád, že eh, zde máme ministra ze zelený, z řad zelených, nikoli vždy z těch velkých stran. Pokud se týče toho balíčku od železnic přes eh, leteckou dopravu až po eh, bicykl, mm, tak ano, to je velice zajímavé. Pokud se týče toho čtvrtého řešního balíčku, tak to je Eh, takový horký brambor. Eh, myslím, že s radou jsme se dohodli snad docela eh, rozumně a ono bylo zase velice těžké se dohodnout s radou, poněvadž chceme vyhovět zvláštnostem všech členských zemí. Čili je to hm, respektive bude to eh, velmi obtížné a snad se to podaří. Co se týče pasažerů v letecké dopravě, moje frakce, nejenom ona, eh, zde v Evropském parlamentu, eh, by ráda dosáhla takzvaného aviation package leteckého balíčku s komisí ještě před koncem roku. A v něm dosud se objevuje příliš mnoho pro nás Eh, problematické věci ať už je to mm, eh, pay to play, eh, sociální komponenta, firmy v podobě poštovních schrámek a tak dále. A já doufám, že tedy se vám podaří eh, tady eh, pokročit vpřed a eh, na socialisty se můžete spolehat na jejich podporu. Já bohužel tady musím říci, že ještě i dnes v Evropské unii je doprava hm, taková, taková nějaká Bčková problematika, to je velmi velká škoda, čili ono je třeba mobilitu a e, dopravu brát jako a prosazovat jako důležitý hospodářský faktor. Děkuji. Nyní Robert Zíhle. Děkuji. <clears throat> Děkuji. Dobrý den, pane ministře. Vítám vás v našem výboru jménem skupiny evropských konzervativců a reformistů. Pocházím z Lotyšska a proto jsem velice rád, když vidím, že předsednictví přechází z rukou malé a spíše neskušené země do rukou Lucemburska, která je také malou zemí, ale vy už máte těch zkušeností přehršel, protože už jste měli předsednictví několikrát. Když jsem se vyslechl vaše priority, tak sou, souhlasím s tím, že zapotřebí ještě zapracovat na tom čtvrtém železničním balíčku. Dovolte mi konkrétní dotaz týkající se konkrétní akce, který, kterou byste mohli učinit v tom čtvrtém železničním balíčku, pokud s ním chcete pokročit. <clears throat> Na e, eh, samitu e, eh, Rady e, ministrů v říjnu byste se měli dohodnout na tom politickém pilíři, pokud byste se tedy dohodli pokud byste, pokud byste se dohodli už předtím na tom technickém pilíři, domníváte se, že by bylo možné dokončit obojí práci na tom technickém i politickém pilíři, protože tam je řada různých scénářů, jak to může dopadnout na té říjnové schůzi. Pokud byste dosáhli dohody na politickém pilíři, tak jak to pak bude ještě s, tou, s tím technickým pilířem. Je to opravdu velice eh, ožehavá věc. I v našem výboru existují různé názory na toto nařízení. V Lucembursku eh, je minimální mzda, která je naprosto jiná, než je třeba minimální mzda v Bulharsku. A v odvětví dopravy je zapotřebí zaručit rovnováhu mezi jednotlivými částmi Evropy. Pak zde máme jednotný trh, který funguje teoreticky, ale v praxi je ta mm, politika odměňování úplně jiná a jsou tam velké rozdíly. Takže jaké tam budou sociální garance? Je tam také riziko protekcionismu. A dále, co se týče Junkerova plánu v oblasti dopravy, chci říci, že projekty které se podporují v rámci Junckerova plánu, by se někdy liší od těch opatření, která navrhujeme my. Takže jak vy se díváte na tyto návrhy investic? Děkuji nyní paní Meissner. Děkuji, eh, pane ministře Bauši, také za liberály. Buďte pozdraven jak řekl pan Cíle, už eh, dříve jsme měli eh, v čele Evropské unie malou zemi, která si vedla velice dobře a já myslím, že vy jste země velmi, velmi zkušená, takže vám velice věříme. Vezmu to pořadě. Železniční balíček je pro Evropu mimořádně důležitý, to víme všichni. První část eh, už byla, ta technická už byla Eh, uzavřena. Doufám, že se nám to podaří nyní rychle prosadit. Na teď je, je ta otázka toho ticketingu, eh, což si Evropané přejí, přejí a potřebují. Co se týče letecké dopravy, tady doufám, eh, poněvadž Lucemburčané jsou pro mě velice vyvážení diplomaté, takže Eh, možná, že by bylo dobré, abychom v té otázce Gibraltaru se neměli bavit eh, jenom spory o suverenitě, ale možná eh, by šlo spíše o to, jak zajistit přístup evropským občanům k letecké dopravě, poněvadž chceme-li mít jednotný evropský vzdušný prostor pro pasažery, je třeba se něco udělat. Co se týká FCA, CEFu, Eh, tak ano, Junkrův plán, tak eh, myslím, že eh, víte, že my se tedy díváme na to tak trošku nevraživě, poněvadž tam ty investiční prostředky byly vzaty z jiných kapitol rozpočtu, kde jsme je všem chtěli ponechat, takže já doufám, že se vám podaří tady leda z čeho dosáhnout. A také ještě si myslím, že také eh, vnitrokontinentální vodní doprava eh, je mm, také důležitá, eh, protože my se snažíme dostat zejména zboží ze silnic na železnice, ale to je tedy nákladné, kdyby to šlo spíše po vodě, bylo by to levnější. No a samozřejmě jízdní kolo to já fandím, to je velice ekologické. No a pokud se týče eh, silniční dopravy, nic jste neřekl o Uberu, takže co si k tomu myslíte? Nyní paní Kilen. Děkuji za slovo, pane předsedo. Na začátek bych nejprve ráda řekla, že vás zde vítáme, pane ministře, vítáme vás na schůzi našeho výboru a Přejeme vám hodně štěstí s tím čtvrtým železničním balíčkem, který podle mého názoru je nejdůležitější věcí, kterou teď řešíme v oblasti dopravy. A chtěla bych vás povzbudit k tomu, abyste napřeli veškeré své síly, k tomu, abyste eh, se vypořádali s tím čtvrtým železničním balíčkem, aby to bylo dokončeno. Otázky letecké dopravy jsou pro nás také eh, samozřejmě důležité, také i jednotné evropské nebe, také otázky bezpečnosti v letecké dopravě, dobré fungování celého odvětví letecké dopravy i to, jak bude toto odvětví financováno. Chtěla bych však zdůraznit, že stejně, tak, stejně zůstává číslem jedna čtvrtý železniční balíček, zejména dokončení toho politického pilíře. Uh, to řešení musí být rozumné a musí zacházet se všemi zeměmi stejně. To je velice důležité. Děkuji. Děkuji. Karim Adeli za zelené je bohužel eh, v nemocnici, takže to vezmu za ní já jako koordinárku, koordinátorku. Děkuji vám za eh, tuto, eh, tuto prezentaci. Já, vy jste hovořil tady o Eh, zvyšování mm, emisí z dopravě plus 20%, zatímco eh, v průmyslu jsme to měli minus 32% a skutečně je to tak zajímavé ve městech. Můžete mi věřit, že německý konservativní ministr dopravy sám řekl, že 90% eh, vůz 90% jíst autem v německých městech je do 6 kilometrů, což je samozřejmě ideální vzáhnost na cestu eh, veřejnou dopravou, čili tím bychom se měli zabývat. Eh, konec konců eh, na kole jste dokonce i rychlejší. To máme nějakých v Berlíně 17 km hodině průměrně. A co se týče eh, eh, dopravy na eh, kolech, ten, ten tak generuje, tady turistika, cykloturistika, generuje ročně 44 milionů eur v Německu, což odpovídá což odpovídá těm výletním lodím. Čili to už něco znamená. Vy jste hovořil také o vnitrokontinentální eh, lodní dopravě. My jako zelení jsme samozřejmě pro, ale eh, musí se něco udělat s těmi emisemi. Eh, třeba ještě tento týden budeme zde mít účetní dvůr, který nám dá eh, přehled o tom, jak to je. Eh, bohužel je třeba říci, že u té vnitrokontinentální lodní dopravy eh, tam je strašná byrokracie s tím spojená. A ještě poslední věc. V mailu jsem se dneska dozvěděl, že Polní Vestvársko a Lotrinsko uvažují o obnovení obnovení železniční Eh, trasy, která by měla jít vlastně až do Lucemburska. Tato byla zrušena někdy v roce 4, ale eh, teď se má obnovit, což je velice dobré znamení nejenom teď, ale také do budoucna. No a nyní... Jetzt kommt äh, David Maria Zasoli. Nyní David Maria Zasoli. Grazie. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, já vám děkuji za vaše slova, za váš projev, ve kterém jste vyjasnil své priority. Já jsem zpravodajem za čtvrtý železniční balíček a budu velice bedlivě sledovat vaši práci. Víte, že pozice Evropského parlamentu potřebuje určité povzbuzení a budeme vás tedy pečlivě sledovat. Bylo by dobré na té říjnové radě pro dopravu již eh, toto téma uzavřít, protože je to skutečně velice důležitá legislativa. Já bych se vás chtěl zeptat, jaké body se domníváte, že by mohly být v radě předmětem kompromisu u čtvrtého železničního balíčku? Já jsem zároveň také zpravodajem, pokud jde o governance jednotného evropského nebe. Víme, že tato věc je v radě zablokovaná, protože je tam nevyřešený spor o Gibraltar a je třeba zde jednat na komunitární úrovni, tak abychom v oblasti letecké dopravy mohli postoupit dále. Víme také, že letecká doprava stále více čelí konkurenci především eh, z Emirátů a dalších eh, zemí zálivu. Děkuji. Danke sehr, Christine. Děkuji, Christine Revodal. Merci, merci, Děkuji za slovo. Děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Já jsem velice ráda, že ve vašem pracovním programu je uvedeno, že sociální dimenze evropské politiky je pro vás prioritou, protože bez jasného politického závazku věci nepokročí předu. především tedy v oblasti dopravy. U té silniční dopravy Lucembursko již eh, ukázalo svou připravenost o tom e, jednat, protože 5. června spolu s dalším, od loňského roku spolu s dalšími zeměmi přislíbilo, e, že se bude zabývat touto problematikou, bude se snažit o spravedlivou e, konkurenci a také o boj proti fiktivním společnostem a obecně těmi sociálními aspekty v, v silniční dopravě. Stejně tak u toho železničního balíčku, i my se domníváme, že je to priorita. V červnu byla přijata zpráva o pokroku a ta ukazuje, že u citlivých témat dosud není schoda na obzoru. Já doufám, že práce lucemburského předsednictví umožní toto změnit a že se podaří ponechat určitý manévrovací prostor příslušným orgánům pro organizaci a kontrolu zaručení povinnosti poskytování veřejné služby, tak aby byla zaručena pro naše občany odpovídající úroveň přepravy. A doufám také, že budou zaručeny standardní eh, sociální pravidla, pokud jde o eh, ochranu eh, práv pracujících při přesunování podniků. Děkuji, Markus Pieper. Děkuji vám, pane ministře. Dozvěděli jsme se, za jak důležitý považujete železniční balíček. Přesto mám jednu otázku. Ehm, co nastane, co chcete dělat, pokud nedojde k politické shodě? Eh, druhá věc se týká eh, bicyklů. Eh, Nízozemí to, to jsou skutečně, to je národ cyklistů, Minster, tam to je zase hlavní město cyklistiky v Německu. To není zásluha Evropy, to se tak prostě vyvinulo. Když se podívám na tu západovýchodní východní osu z Amsterdamu do Varšavy, tak eh, jako cyklista mám tam vlastně omezenou mobilitu. Eh, ono je to vlastně eh, něco, co vzniká. A teď otázka je, máme skutečně do toho zasahovat jako Evropa? Proč to třeba funguje? Proč nevyužít toho zjistit, že třeba proč to takhle funguje v Holandsku, eh, proč v Minstru, ale já nevím, jestli tedy eh, máme tady jít s jakými si do nějakých kvót nebo něčeho podobného. To druhý další krok by potom mohl být, že začneme eh, kadrovat chodce a, a kontrolovat, jak, jak se pohybují, jak se nepochybují. Já myslím, že skutečně děláme to rozumně. Děkuji, paní Lukačevská. Děkuji vám. Děkuji vám, pane ministře, k důležitým tématům eh, pro vaše předsednictví eh, je také silniční doprava. Pro mě je to také důležité téma. Na konferenci Evropské komise v Bruselu, která se nazývala Social Agenda for eh, Transport, vy jste hovořil na téma řidiči kamino, kamionu. Ano, eh, já samozřejmě podporuji eliminaci eh, všech eh, nesrovnalostí v tomto sektoru. Nicméně třeba, aby lusemburské předsednictví vzalo v úvahu, že odměňování těchto řidičů kamionů se liší podle členské země, máme jiné mzdy, máme jiné příjmy a tak dále a prostě není možné stanovit jednu minimální sazbu pro celou EU. Tak, jak jste hovořil v souvislosti se čtvrtým železničním balíčkem, eh, cílem tohoto balíčku mimo jiné je zvýšení kapacity eh, železnic, eh, která při zohlednění specifik jednotlivých členských zemí, hm, tak to je velice důležité. Proč ne? Máme se tím zabývat, ale také Eh, je třeba, aby tady se bral ohled na konkrétní země. Protože třeba si myslím, že obyvatele eh, v eh, Polsku, Hlasku, Rumunsku by určitě neměli nic proti tomu, aby brali lucemburské platy, ale ono to prostě není v současné době možné. Děkuji vám. Danke sehr, Jackie Foster. Děkuji, Jackie Foster. Děkuji, No, děkuji, pane předsedo. Já mám pouze několik eh, komentářů. Za prvé, námořní doprava. Eh, hovořil jste o konfliktu zájmů eh, mezi jednotlivými generálními ředitelstvími, které se týkají směrnice o čisté vodě a směrnice SA, takže některé členské státy to vzali na vědomí. A dnes je to tak, že ministři navštěvují přístavy, uplatňují se tam spíše vnitrostátní pravidla a jsou tam s tím problémy, takže já bych chtěla, abyste to vyřešili, abyste se tomu věnovali, protože to je velice důležité téma. Druhý, eh, druhý bod se týká balíčku o letectví. Je to velice důležité, bude ještě eh, budeme ještě mít další téma, protože já jsem zpravodajkou pro dálkově řízené letadlové systémy pro drony, tak to je také velice důležité téma, opravdu to bereme vážně. Chtěla bych říct, že jsme frustrováni v, tom, obla, v té oblasti letectví. Já jsem byla zpravodajkou pro SES, e jednotné evropské nebe a opravdu Británie tlačí na to, aby se to vyřešilo, ale je zde stále problém s Gibraltarem. Gibraltar je prostě samostatná eh, země, je to stále věc. Eh, a ještě chci říct je poslední bod. Eh, hodně se mluví zbytečně podle mého názoru podle toho, že v Evropě působí eh, přepravci z jiných zemí. Já si myslím, že by zde neměl být protekcionismus eh, z, z Irska, já pocházím z Irska a do, pro Irsko je také důležitý konkurenceschopný trh. Děkuji, nyní pan Jospach. Jistou, já tak Vážený pane ministře, vážený kolego Franci, já bych chtěl eh, váš, eh, vašemu týmu poblahopřát k ambicioznímu programu. Eh, zazněly tady priority a k tomu čtvrtému řeznímu balíčku věřím, že je možné dosáhnout, dojednat balíček, který podpoří růst, podpoří podniky, ale tím také zaměstnanost. Hovořil jste o sociálních aspektech silniční dopravy, dopravě a e, zároveň jste na to odpověděl, to znamená co nejlepší kontroly, také sankce. E, v Bílé knize e, jsme se vysloveně vysvětlili pro agenturu pro silniční dopravu, neboli road agency. Jak se k tomu stavíte vy? Co se týče práv cestujících, eh, předpokládám, že eh, ještě tedy eh, pře uvažujete o tom, jak by se to mělo co nejlépe implementovat, možná byste to mohl rozvést. Já vím, že kromě toho jste také ministrem pro udržitelný rozvoj a proto se ptám, Eh, jak se stavíte k problému špatné kvality vzduchu eh, předsednictví rady eh, předlo tady předložil návrh, že bude aktivně prosazovat čistotu vzduchu v silniční dopravě do Euro to Euro 6 a dále. Eh, my jsme v roce 2009 eh, jste mm, přijali směrnici o těch, eh, kdo utrpí těžká zranění v silniční dopravě. Čili tady teď jde o to, aby se, abychom si stanovili cíl tady nejenom o přímo těch, kteří zahynuli na silnicích, ale také o počtech lidí. Eh, kteří jsou těžce zraněni. Můžete k tomu říct, jak to vlastně chcete dále dělat. Ano, děkuji. Myslím, že eh, eh, jste mluvil trošku déle, než na rozdíl toho, co jste řekl, ale řekněme, že budeme dneska ještě trošku tolerantnější než obvykle. Gracias. Děkuji mnohokrát. Blahopřeji vám k vašemu předsednictví a doufám, že se vám podaří v tom budoucím semestru dosáhnout co nejlepších výsledků. Chtěla bych se nyní soustředit na ty body, které jste zmínil jakožto priority vašeho předsednictví. Chtěla bych vás požádat o to, aby předsednictví dokončilo skutečně eh, koherentně to, co si přece vzalo protože všechna ta témata, která jste zmínil, jsou vlastně navzájem propojena. Pokud nebudeme schopni plnit směrnice a pravidla, která jsme v tomto parlamentu schválili, tak nikdy nebudeme mít celoevropskou síť. Nikdy nebudeme moci vybudovat celoevropskou intermodální mapu, ve které budou propojeny všechny dopravní prostředky a kde bude cestující mít moci jeden jediný lístek a využívat všech těchto prostředků pro to, aby se přepravoval po Evropě. Takže tu regulaci je třeba dodržovat. A my v tomto parlamentu budeme samozřejmě využívat prostředků členských států a prostředků evropských fondů efektivně a občané potom z toho budou mít e, prospěch a uvidí, že Evropa skutečně k něčemu je. O to se musíme snažit. Dále se nám také může podařit e, skutečně snižovat emise oxidu uhličitého. A na závěr bych chtěla říci, že jsem velice ráda, že jste jako svou prioritu zařadili také čtvrtý železniční balíček, protože my jsme skutečně povinni se tím zabývat tím technickým pilířem, to ano, ale především musíme dosáhnout dohody na pilíři politickém, protože jinak eh, znovu se vrátíme na začátek, nebudeme schopni plnit eh, to, co jsme si přece vzali takže bych vás skutečně chtěla požádat, abyste se snažili do, o dohodu, my se také o ní budeme snažit, ale zároveň upozorňuji na to, že je třeba přihlížet ke specifickým rozdílům, které mají jednotlivé členské státy. Takže chci se vás zeptat, jak vidíte tu možnou dohodu v tom politickém pilíři, kam až se v ní dá zajít. Děkuji. Claude Turmes als Gast heute. Nyní jako host Claude Turmes. Ano, já jsem eh, přišel, protože eh, zde eh, mám svého přítele ministra. K té cyklistické iniciativě podle mě je důležitá. V energetické oblasti jsme v posledním desetiletí vybudovali partnerství s městy, už je mm, zhruba 6200 města, která se angažují v ochraně klimatu a e, na úrovni dopravy ve městech e, se musí odehrávat spousta nových řešení. Možná, že by bylo dobré, kdyby také předsednictví e, takové nebo rada uzavřela partnerství s městy, to by možná stálo za projednání. No a další věc, potřebujeme samozřejmě eh, hodně vlaků, přeshraniční vlaků a tak dále a také eh, zabránit sociálnímu dumpingu a já jsem si jistý, že je třeba eh, také se zhodnout také na kvalitě proti sociálnímu dumpingu a posílení dopravy. Třeba na otázce Brusel, Lucemburg, Milan, jsme tam měli nějakých 6-8 eh, eh, eh, vlaků denně a teď jich máme pouze, teď máme pouze dva. Skutečně dnes jezdí přes hranice méně vlaků a přesto chceme více Evropy. Čili tady je třeba změnit přístup. A možná poslední otázka, jak řekla tady socialistická kolegyně, sociální dumping eh, v kamionové dopravě. Německo konečně udělalo něco smysluplného, to znamená eh, minimální mzda eh, pro řidiče kamionu a komise to dala k soudu. Já nevím, jestli je to zrovna chytré. Bude se tím zabývat v příštích šesti měsících? Děkuji, paní Mara Grapiny. Děkuji mnohokrát. Já jsem velice ráda, že bylo naplánováno toto jednání, na které přišel lucemburský ministr. Chtěla bych vám poděkovat, že jste mezi nás přišel. A nyní k těm eh, vašim prioritám. Myslím si, že jsou výborné, ale bez odpovídajícího financování nebudeme mít odpovídající výsledky. Komise a rada musí dospět ke koncenzu, pokud jde o účinné vynakládání výdajů, především pokud jde o investice do infrastruktury. A čtvrtý železniční balíček se nepodaří prosadit, dokud budou mít země nedostatečnou kapacitu železničních sítí. Výdaje na železnice nejsou před, předpokládány podle zeměpisních priorit a zde mám trošku obavy, že těch výsledků skutečně nebudeme moci dosáhnout. Chtěla bych se vás zeptat, jakým způsobem bude Rada řešit problémy spojené s Německem, které zavedlo minimální mzdu. My jsme za to rádi. U nás v Rumunsku také máme minimální mzdu pro rumunské pracující, ale u pracujících, kteří pocházejí z jiných zemí, tak tam, kteří tedy pouze projíždějí třeba Rumunskem, tak tam se minimálním zda neuplatňuje. Takže jak se bude tato problematika řešit v Německu? Pokud jde o emise CO2, nedovedu si představit, jak dosáhneme odpovídajícím výsledkům, výsledku, pokud neprovedeme příslušné investice do infrastruktury. Děkuji, Zlotovský. Děkuji bardzo, paní przewodniczący. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane ministře, k těm tématům, eh, které jste eh, hovořil, patří také letectví. V EU usilujeme o to, aby jednotlivé země příliš z veřejných prostředků nepodporovaly aerolinie a pokud chtějí, tak to musí projít řádnými procesy Eh, například, eh, když polská vláda podpořila lot, eh, tak to bylo možné ovšem s tím, že bylo třeba zrušit několik docela ziskových tras. Dobře, ale v Evropě máme taky konkurence mimo evropských aerolinek, které fungují de facto výhradně díky finanční pomoci svých vlád. Tady hovořím zejména o e, blízkovýchodních e, aerolinkách. Zajímalo by mě, zda předsednictví tady má e, v úmyslu nějakými kroky podpořit právě naše letecké dopravce. Děkuji vám. Děkuji ještě čtyři řečníci a tím tedy končím řečnický seznam. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane ministře. Já zastupuju Evropu eh, národů a svobody. Vy jste řekl, že máte několik prioritních bodů. Já jsem vy jste řekl, že se nechcete soustředit na příliš mnoho bodů. Já jsem jich ale napočítala 11, což je poměrně hodně. Chtěla bych se vás zeptat na tři body. Já jsem 35 let pracovala v jedné velké letecké francouzské společnosti, takže letecká doprava mi leží na srdci. A chtěla bych, abychom v tomto výboru společně nestráceli ze zřetele bezpečnost cestujících. Vy jste hovořilo právě k cestujících, to je samozřejmě důležité, ale já se domnívám, že musíme hodně pracovat i na bezpečnosti cestujících, tedy jak na té eh, security, tak na té safety. A chtěla bych se eh, zeptat, jak se díváte na tuto věc. Potom jsme zde slyšeli i o tom, že se chcete věnovat sociální problematice, ale víme také, že nekalá konkurence je nebezpečím v Evropské unii, zvláště pokud jde o vysílené pracovníky. A na závěr bych se ještě chtěla vrátit k tomu, co jste říkal o jízdním kole, že by mělo být považováno za rovnocený dopravní prostředek naší společnosti. Chtěla bych vás ale upozornit, pane ministře, na určité věci. Já jsem byla zvolená ve Francii a my jsme eh, ve Francii byli svědky toho, že tato politika, která se eh, jednak eh, snaží tu zodpovědnost za blokování a znečišťování měst, jak si svalit na automobilovou dopravu a potom to často vede k určité paralýze a potom ten pohled je trošku jednostranný, protože máme tedy eh, jízdní kola, máme eh, veřejnou dopravu, ale ta veřejná doprava skutečně není na takové úrovni a není tak čistá a výkonná, aby vůbec umožnila automobilistům, aby své automobily nechali doma. Dietrich Koch. Dieter Koch. Děkuji, pane ministře. Vy jste hovořil o bezpečnosti silničního provozu. My v parlamentu jsme se shodli na tom, že musíme stanovit cíl na redukci um, ztrát na životech na silnicích a myslíme si, že něco podobného by mělo být stanoveno, pokud se týče těžkých zranění na silnicích. Já tedy celkem nevím, jak se k tomu staví komise. Um, také e, s určitým způsobem, e, jak se k tomu postaví rada, podpoří spíše komisi nebo nás. Také e, jde o práva cestujících v autobusech, vlacích, v letadlech. A my bychom chtěli, aby Evropané mohli mít jednu jízdenku po celé Evropě Eh, a také v kombinaci jednotlivých eh, módů eh, podpoříte tedy hm, tuto myšlenku, abychom mohli takto cestovat po Evropě. A nyní Marian Jean Marinescu. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Pane ministře, děkuji vám za to, že chcete začít diskusy o tom letišním balíčku, protože tam je celá řada důležitých věcí ale chci vám říci, že se musíte držet smlouvou, protože většinou je to tak, že rada má zahájit trialog. Už vlastně dávno měla zahájit trialog, nicméně v radě je to tak, že je tam velká většina, ale není tam naprostá většina, zatím je tam jeden stát, vy se musíte řídit smlouvou a musíte postupovat tak, jak máte podle smlouvy. Za to vám děkuji. Za druhé, eh, žádáme vás, abyste podpořili rozpočet. Chceme více prostředků, chceme eh, to, jak to bude vlastně s těmi penězi, které mají být převedeny z CEFu a z Horizontu 2020 Mm, je důležité vyřešit ty garance za EFSI, které teď vlastně byly řešeny tím, že se převedly prostředky z CEFu. Chtěli bychom, abyste podpořil náš přístup, i kdybychom ty peníze měli vzít z určitých finančních nástrojů. Děkuji nyní pan Deli. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, eh, já se připojím ke kolegům, kteří vám přijí mnoho štěstí ve vašem eh, předsednickém období. A teď se chci vrátit k tomu, co jste říkal na úvod. Hovořil jste o sociálních otázkách v dopravě, co jsou, eh, což jsou velice citlivé věci. Říkal jste také to, že neplánujete žádnou novou legislativu, že chcete usilovat o efektivnější využívání té stávající, existující legislativy. Mě by zajímalo, zda byste nám mohl podrobněji informovat, třeba jaké mechanismy chcete využít, co konkrétně eh, chcete učinit v tom smyslu, abyste oživil, abyste zavedl do praxe tu stávající legislativu. Co chce lucemburské předsednictví konkrétně učinit? Jaký budete mít přístup? A ještě se chci zeptat na něco k čtvrtému železničnímu balíčku jsem stínovým zpravodajem čtvrtého železničního balíčku a rovněž bych eh, chtěl souhlasit se dvěma předřečníky, kteří říkali, že by bylo opravdu dobré, pokud bychom na radě dosáhli kompromisu, respektive pokud by členské státy dosáhly na radě kompromisu. Velice by mě zajímalo, jak to vidíte s tou dohodou? Mm, budete navazovat na úspěchy lotyšského předsednictví. Domníváte se, že můžete říct si některé body, kde bychom měli dosáhnout eh, schody podle vašeho názoru? Děkuji. Děkuji. Tolik tedy otázky ze strany členů výboru a teď máte, pane ministři, 15 minut na to, abyste to všechno zodpověděl. Doufám, že to zvládnete. Děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat všem, kdo se přihlásili s otázkami. Myslím si, že to byly velice podnětné dotazy. A je na nich eh, vidět, čemu všemu Evropský parlament přikládá důležitost. Myslím, že to jsou vlastně všechny ty věci, o kterých jsem hovořil. A Určitě pochopíte, že je poměrně obtížné, abych odpověděl jednotlivě na všechny vaše dotazy. Já se pokusím je proto seskupit do určitých eh, oblastí a potom ty, které se mi nepodaří seskupit, tak na ty potom zareaguji jednotlivě. Pokud jde o čtvrtý železniční balíček, zde pan Píper se mě zeptal, co budeme dělat, když 8. října nedospět k koncenzu, pokud jde o ten politický pilíř. Já, abych to řekl upřímně, tak já se na to takto nedívám. Já se na to dívám pozitivně. Já si nechci klást již předem otázku, co udělám, když se mi to nepodaří, protože si myslím, že se nám to podaří. Takže já si nyní tu otázku nekladu. Myslím si, že musíme na tom koncenzu pracovat. Těch otázek padla celá řada, týkaly se těch jednotlivých eh, možností, jednotlivých eh, cest. A já si myslím, že jednou z nich je právě přihlížet ke specifikům situace v jednotlivých členských státech. Já během těch debat v radě jsem během let eh, konstatoval, že vlastně neexistuje žádná země, která by v současnosti jak si odpovídala tomu stávajícímu textu. Každá země má prostě svá specifika. Týká se to eh, kvality, transparentnosti, především tedy v oblasti závazku veřejné služby a my nyní musíme nalézt takový text, který nám umožní nakonec dosáhnout kvality, transparentnosti a výkonnosti, kterou chceme zaručit. Mnozí z vás jste zmínili, že investice do železnic jsou velice důležité nejen z pohledu mobility, ale také celkově z pohledu ekonomického. Přispívá to k utváření trhu. Ale zároveň je třeba přihlížet zde k určitým specifikům. A já si myslím, že bude možné k tomu koncenzu nakonec dospět a již v říjnu balíček v první fázi přijmout. A pokud se nám podaří v říjnu dosáhnout koncenzu, tak hned zahájíme jednání s Evropským parlamentem o těch dalších dvou zbývajících pilířích. My jsme řekli již na začátku našeho předsednictví, že chceme ty tři pilíře ponechat, to, zna, respektive projednávat je společně, to znamená jde o zprávu, PSO a technický pilíř a chceme, aby to prošlo nakonec vše společně. Pokud by se nám nepodařilo do našeho předsednictví dokončit jednání s parlamentem, já tedy jsem i zde optimistou, Nicméně, pokud by se nám to nepodařilo, tak Nizozemsko v rámci té trojice předsedajících eh, zemí je do celého procesu uspokojivě začleněno a mohlo by tedy potom na naši práci navázat na začátku příštího roku. Nicméně já si myslím, že to stihneme do prosince. Takže toto je můj optimistický přístup. Myslím si, že bitvu můžeme vyhrát pouze pokud eh, předem neházíme flintu do žita. Další prioritou je letectví. Jak jsem řekl, zde je třeba nejprve vyřešit eh, politické otázky, které nemůže řešit pouze Rada ministrů. Pane Marinesku, vy jste řekl, že máme určitou povinnost zahájit trialog, máte samozřejmě pravdu, ale na druhé straně my dobře víme, co se děje, víme, co se dělo za italského předsednictví. Je třeba vidět, kde existují překážky. Toto není pouze věc jednoho nebo více členských států, které tu situaci blokují. My samozřejmě se pokusíme se zabývat i touto problematikou. Zkusíme alespoň neformálně postoupit ve všech těch prioritách. Nicméně jednou těch, na kterou se skutečně soustředíme, jsou práva cestujících a jejich ochrana, protože tam si myslím, že během našeho předsednictví máme značné šance uspět. Pokud jde o investice, když jsem řekl, že souhlasím s vaší kritikou. Víte ale, že otázka financování a rozpočtu na dopravní infrastrukturu je také něčím, co není izolované, co se dotýká i dalších uskupení ministrů a zodpovědných osob v komisi. Ale v rámci Rady pro dopravu se v zásadě zhodujeme s tím, co jste řekli nyní vy v sále. Myslím si, že obecně členové Rady pro dopravu nejsou v rozporu s názorem členů vašeho výboru. A samozřejmě, že i paní Bull, komisařka Bulc se touto věcí velice vážně zabývá a rovněž má zde stejný pohled jako rada. Potom ta cyklistika, jízdní kola. Byl jsem dotázán na to, zda sám jezdím na kole. Ano, jezdím každý den jedu z domova na ministerstvo na kole z velice jednoduchého důvodu, protože to je nejjednodušší a nejpohodlnější. Trvá mi to 15 minut. A v podstatě je jedno, jaká je situace v dopravě, jestli je zácpa, mně to trvá 15 minut. Lidé mi říkají, že třeba bude ošklivé počasí, Samozřejmě, že v Lucembursku nemáme nějak krásné počasí jako, na, jako v Jižní Evropě. Musíte si také koupit e, nějaký vhodný oblek na to. A nyní k té otázce, zda máme o cyklistice a jízdním kole diskutovat e, na té evropské úrovni. Jsou zde lidé, kteří říkají, že to nestojí za to, a že se to vlastně jaksi protlačí samo. Já samozřejmě nechci zahajovat nějakou debatu o nových regulacích v oblasti cyklistiky. To by nemělo skutečně smysl. To spočívá na městech a na jednotlivých členských státech. Na druhé straně ale jde o způsob dopravy, který je velice podceňován ekonomická hodnota, jak to popsal pan Kramer, především v oblasti cestovního ruchu, ale i v jiných oblastech, je veliká. Obecně tedy ekonomický přínos jízdy na kole je velký. A vidíme to i v celosvětovém měřítku, vidíme určitou obnovu, určitou renesanci cyklistiky, protože cyklistika již není eh, rovnocená chůzi či automobilismu a my ji musíme znovu vrátit odpovídající místo a myslím si, že na evropské úrovni můžeme být určitým předvojem, nikoli nutně tím, že to budeme regulovat, ale tím, že poukážeme na možnosti tohoto způsobu dopravy obecně. Jak jsem řekl, těch výhod je skutečně velká řada. Někteří lidé říkají, že by mohly být určité problémy s tou konkurencí různých dopravních prostředků, že třeba jízdní kola budou brát prostor automobilům a podobně. K tomu bych chtěl říct, že pokud se podíváme především na potřeby v oblasti městské mobility, pokud si položíme otázku, jak chceme, aby vypadala naše města v budoucnosti, zda chceme, aby vypadala jako v uplynulých 20 letech. Jsou s ní svázány ekonomické aspekty, aspekty obchodní. Tak podívejme se, která města jsou v současnosti nejkonkurenceschopnější. Je to Vídeň, Kodaň, Vancouver, Montreal. Jsou to města, která jsou v této oblasti předvojem které se snaží městskou mobilitu organizovat novým způsobem a v těch té první desítce světových měst jsou to skutečně tato města. Jsou to města, kde nedochází k příliš k dopravním zácpám, kde je lepší kvalita života. O tomto bychom měli debatovat, protože s tím je skutečně svázána celá řada ekonomických aspektů a o nich bychom na evropské úrovni diskutovat měli. Neměli bychom přijímat nějaká, nějaké nové regulace, nějaká závazná rozhodnutí, ale ta debata by zde být měla. Nyní k těm konkrétním otázkám, které padly. Eh, pokud jde o Uber, tak zde nemáme evropskou regulaci, pokud se mě zeptáte na můj osobní názor, tak já tomu mohu říci, že nejsem ani pro, ani proti úveru, ale je třeba podívat se na to, co je zatím. Za tímto systémem, který je velice inovativním, to je jasné, tak za ním jsou určité otázky daňové a sociální. A o těchto otázkách bychom měli debatovat. Je zde určitá paralela mezi Uberem a otázkami, které jste zazněly, pokud jde o leteckou přepravu. Když diskutujeme o tom, co se děje, tedy pokud je o konkurenci evropských leteckých společností a těch, které přicházejí zvenku, které mají velice nízké náklady oproti těm klasickým evropským společnostem. Myslím si, že my bychom o této otázce opravdu na evropské úrovni diskutovat měli a paní Bult již řekla, že komise se touto věcí zabývat bude. Podle mého osobního názoru je třeba podívat se nejprve, co vše zatím stojí, dříve než přistoupíme k nějakým závazným rozhodnutím. Sociální aspekty silniční dopravy. Já si myslím, že nyní v říjnu nebo v prosinci na radě bychom neměli diskutovat o nějakých zázračných receptech, protože takovéto zázračné recepty neexistují. Ale jak zde bylo řečeno, podle mého názoru bychom se měli podívat na tu stávající legislativu a jak ji efektivně uplatňovat. To je ta zásadní věc. Jak efektivně uplatňovat legislativu a kontrolovat její dodržování. Jinak já eh, během našeho předsednictví o tomto zahájím debatu. Zajímá mne, jak se na to dívají ostatní členské státy. Budeme muset vyčkat, než nám své pozice sdělí a potom teprve to budeme moci uzavřít. Otázka integrovaných lístků. Obecně si myslím, že hromadná doprava že v této oblasti je třeba zajistit především kvalitní dopravu a odpovídající informovanost a samozřejmě já podporuji nějaké eh, jednotné lístky za využití informačních technologií, ale asi to není na pořadu dne, že bychom to nějak eh, sjednocovali na úrovni celé Evropy, protože zde samozřejmě členské státy mají své pravomoci, ale sdílím zde vaše obavy. Doufám tedy, že se mi v relativně stručné době podařilo zareagovat na vaše dotazy. V každém případě vám mohu říci, že já jsem samozřejmě přijdu v prosinci nebo v lednu bilancovat, ale jsem připraven přijít sem i dříve. Pokud budete cítit potřebu, že chcete s předsednictvím prodiskutovat nějaké konkrétní problémy, tak určitě mě pozvěte a já rád přijdu. Děkuji. Danke sehr. Děkuji vám. Ano, to jsme slyšeli tady ještě o té eh, minimální mzdě v Německu. Ano, já myslím, eh, já jsem, eh, omlouvám se, řekl jsem, že prostě těch Eh, že, že mohl na něco zapomenout. Ale dobře, eh, toto je otázka, eh, která musí být projednána v komisi a komise musí předložit návrhy. Není na radě, aby to řešila sama. Jinak samozřejmě, že to bude předmětem debaty. Nicméně opravdu je ta iniciativa na komisi. Ano, děkuji také na Eh, odpověď na poslední otázku. Bohužel ta zající tady už nebyla. Takže já vám děkuji za vaše odpovědi. Zvláště mě těší váš optimismus, který z vás přímo čiší. A já vám tady eh, děkuji a přeji jménem výboru všechno nejlepší eh, do vašeho funkčního období v čele rady. Dürfte ich Sie bitten, den May I ask you to leave the room or sit down, please? Prosím, posaďte se. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání drony. Spravodajem je paní Jackie Foster. Prosím, Jackie, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. My jsme si eh, se nyní, my jsme se tedy před několika týdny zúčastnili velice obsáhlé diskusi o celém tom dokumentu a po té diskusi jsme se setkali se stínovými zpravodaji. To setkání bylo velice konstruktivní, já bych jim chtěla mnohokrát poděkovat za jejich přispění. Také ve výboru libe proběhla počáteční debata. Můj návrh ještě nebyl přeložen předtím, než Libe vypracovali svou zprávu, takže já jsem některé ty body, které předložil eh, Libe, začlenila do své zprávy a již jsem tedy jednala s příslušným zpravodajem v Libe. Takže abych to shrnula pro ty, kdo tam nebyli přítomní, týká se to eh, rozšířeného používání dronů, nebo také RPAS, dálkově řízených letadlových systémů, nebo také UAS, UAV, těch nás dvoje celá řada, já zůstanu u těch dronů. Pochází to eh, z vojenské techniky, prvně byly používány již ve 30. letech, nejen ve Spojeném království, a vzdušná letectví se velice posunulo a nyní jsme dospěli do takové e, třetí e, fáze, kdy máme e, tryskové motory, velký nárůst cestujících, spouštění raket a v podstatě ty bezpilotní ta bezpilotní letadla nejsou nějak výjimečná. Nicméně došlo k velkému obchodnímu komerčnímu nárůstu jejich používání, a to v několika různých kategoriích. My eh, v podstatě eh, zde máme určitý eh, precedens, pokud jde o komerční růst využívání dronů, ale respektive nemůžeme se opřít o žádnou předchozí zprávu a proto jsem se této iniciativy ujala, protože je jasné, že je třeba zde něco provést. Má to používání dronů má obrovské obrovský přínos Evropské unii i celosvětovém měřítku a Spojené království i všechny eh, další eh, země jsou určitým způsobem zapojeny do výroby dronů a také je všechny státy v Evropě využívají. Ale eh, důležité je ten trh nějakým způsobem upravit, abychom ho nepřeregulovali tak bychom se vlastně eh, dostali eh, mimo celou tu oblast a to by byla velká škoda. Neměli bychom tedy být příliš preskriptivní, ale měli bychom se podívat na to, jak ten růst eh, probíhá. Jednak v tom civilním sektoru máme velké drony, na které se bude vztahovat legislativa v oblasti aviace. Potom máme velice malé drony, to jsou takové ty, se kterými si hrají děti v parku, které si koupí na Amazonu. A samozřejmě nechceme nějak přeregulovávat, ale ještě e, mezi těmito dvěma extrémy je taková střední skupina a o té právě hovoříme. A tam došlo k tomu nárůstu používání v uplynulých 15 letech a také ke změně jejich používání. Takže například kontrolují e, provoz na železnicích, e, farmáři je používají pro kontrolu plodin, používají se v průmyslu pro různé bezpečnostní kontroly a používají také letecké společnosti pro kontrolu letadel nebo se používají na kontrolu elektráren, nukleárních zařízení. Takže jak se nám to líbí nebo ne, tak oni se prostě už používají a je třeba v této oblasti nějakým způsobem pokročit ku předu. Já si myslím, že bychom samozřejmě neměli tomu rozvoji bránit. Já jsem se eh, setkala se stakeholdery, s různými zúčastněnými organizacemi, eh, s, orga, s civilní, úřady civilního letectví, s ministry, ministerstvem dopravy Spojeného království i Nizozemska se zástupci výrobců, s unii pilotů, s řízením letového provozu, zástupci letadel. Skutečně jsem se zaměřila na setkávání se všemi možnými stakeholdery, kde má používání dronů dopady. My k tomu musíme přistupovat eh, tak, aby to skutečně nebylo příliš důrazné, abychom to nepřeregulovali, abychom nepřijímali nějakou regulaci jen proto, abychom něco přijímali. Ale v mnoha členských státech již určitá pravidla existují a platí. Například eh, jsou to pravidla pro ty provozovatele těch malých eh, dronů, které se mohou pohybovat ve výšce asi 50 metrů. Dále zde máme JARUS, Združení úřadu pro předpisovou činnost v oblasti bezpilotních systémů a také předseda EAS, Evropské agentury pro bezpečnost letectví, se účastní práce v JARUSu. Jsou tam také zástupci dalších zemí i mimo Evropskou unii a my jsme se také ve Washingtonu v únoru setkali se zástupci Federálního leteckého úřadu ve Spojených státech. Také jsme s nimi diskutovali o tom vývoji. Oni trošku na to eh, pohlížejí jiným způsobem než já. Takže já si myslím, že my musíme určit, jak se k celé té věci postavíme. Obecně ty závěry jsou takové, že bychom mm, k tomu měli přistupovat příst případ od případu. Ta technologie se vyvíjí tak rychle, že pokud třeba řekneme, že máme e, dron 150 e, e, kilogramů vzletové hmotnosti, taková daná rychlost a výška, tak za týden nebo za měsíc budeme mít dron, který bude mít tu vzletovou hmotnost pouze 50 kg. Takže velice rychle se to mění. To znamená, ten přístup musí být nejen případ od případu, ale eh, také například skupina od skupiny nebo podle jednotlivých typů. Já jsem tedy e, zmínila tu otázku, co bylo dříve, jestli slepice nebo vejce. Z, že vlastně oni nepotřebují regulaci, nebo nechtějí regulaci, protože poté nemohou vyvíjet takové typy, které si přejí, na druhé straně nějaká regulace potřeba je. Takže to je tedy z pohledu výrobců. Potřebujeme určité standardy pro výrobu dronů. Ty drony, které již vyrábíme, jsou vyváženy a samozřejmě, že k nám budou také drony dováženy z jiných oblastí. Dále, klíčová je zde bezpečnost, bezpečné používání dronů. Lidé, které, kteří provozují drony, musí být plně kvalifikováni, to je skutečně velice zásadní. Musí mít odpovídající certifikaci, musí být certifikovány také ty eh, produkty samotné po technické stránce a potom pokud jde o ty provozovatele, tak ty musí mít odpovídající licenci, a zaměřit se musíme také na ty osoby, které budou nedílnou součástí toho provozování. Jedna věc je zcela jasná. Pokud provozujete dron někde na poli, tak eh, tam asi nebude kolem eh, spousta lidí. Takže ten samozřejmě bude potřebovat eh, jiný typ kvalif- té certifikace než provozovatel dronu třeba na koncertě nebo na fotbalovém stadionu, kde je všude okolo spousta lidí, tak ten bude potřebovat eh, přísnější certifikaci a také bude třeba zaručit eh, vysokou kvalitu toho samotného dronu. Takže potřebujeme mít odpovídající školy, odpovídající odbornou přípravu a musíme zajistit, aby ti, kdo budou drony používat, byli skutečně školeni na odpovídající úrovni a aby z drony zacházeli pouze ti lidé, kteří proto budou odborně připraveni. Pokud nějaký dron eh, monitoruje třeba lesní požár, tak tam asi nebude příliš velké nebezpečí pro lidi, pro kterých tam tak jako tak moc nebude. Dále se musíme zabývat také otázkou ochrany údajů a ochrany soukromí. Myslím si, že existuje dostatečná národní legislativa pro ochranu soukromí a ochranu údajů. Máme tuto legislativu i na evropské úrovni a my od členských států očekáváme, že budou tuto legislativu plnit. Často se řeší věci, které jsou zcela zanedbatelné. Policie například řeší věci, které jsou nevýznamné, tomu bychom měli zabránit a soustředit se na to, co je důležité. Samozřejmě musíme splňovat eh, i eh, standardy ICAO a dalších eh, organizací. Já si myslím, že ta zpráva je poměrně vyvážená. Snažila jsem se, aby byla také poměrně jednoduchá, aby nebyla příliš komplikovaná, protože směrem eh, k regulátorům, agenturám a členským státům musíme vyslat naprosto jasný signál, co chceme udělat, kam by měly sahat ty naše ambice. A myslím si, že se také k tomu musíme eh, postavit jak se z toho mezinárodního pohledu, s ohledem na mezinárodní kontext, tak, abychom využili potenciálu, který v Evropě máme jak pro produkci, tak pro užívání dronů a myslím si, že to skutečně lidem na celém světě může přinést velký užitek. Děkuji. Děkuji vám a nyní kolegyně Kuhn. Děkuji, eh, pane předsedo. Já eh, budu hovořit za našeho mm, E, s tím zpravodajem, který se účastní oslav e, francouzského svátku dneska. Takže já přečtu jeho body. E, doufám, že se mi to podaří předat správně. Tak především pan stínový zpravodaj uznává kvality této zprávy a mm, děkuje tedy za plánování schůzek se stínovými zpravodaji. Teď několik komentářů. Tak především domnívá se, že je dobře zmínit tu vojenskou stránku dronů, poněvadž my jsme hlavně hovořili o těch civilních použitích. A co se obsahu týče, podporuje eh, rozlišování mezi komerčním a rekreačním používáním dronů. Největší problém v současné době, pokud se týče bezpečnosti a soukromí, eh, tak tím představují ty rekreační drony. Také podporuje eh, drony, které letají pod nebo nad hranicí 500 stop. Eh, také hovoří o kompetenci z eh, řízení provozu a domnívá se, že nejlepším dlouhodobým řešením je hranice 150 kg. Otázka je, eh, zda příslušné orgány mohou plnit ještě další úkoly. A jinak pokud se e, toto e, neprosadí, e, pak by mohlo nastat to nejhorší řešení. Možná, že bychom mohli být specifičtější, možná ne přímo přijít s řešením, ale Eh, rozšířit požadavky. Eh, měli bychom být co nejrychlejší, eh, máme šanci být první části světa, kde bude mít jasnou, bezpečnou a ambiciozní legislativu, která může vytvořit rámec pro globální řešení. Neměli bychom si nechat ujít tuto příležitost. Děkuji. Janoš Zemke chtěl bych poděkovat za odvednou práci paní Foster. Myslím, že všem nám je jasné, že jde o práci velmi důležitou, možná čím dál důležitější, ale také ti, kteří vypracovávají tuto zprávu, si uvědomí, uvědomují, že je to taková zajímavá příležitost, poněvadž krá vstupujeme eh, na pole neorané. Pokud se týče základních tezí této zprávy, musím říci, že po eh, důkladném čtení k tomu nemám žádné pochybnosti nebo připomínky. Myslím si, že je to konkrétní politika, eh, kterou eh, si přeje rozvinout Evropská unie a sice postupný rozvoj civilního letectví bezpilotních strojů. Čili, jak říkám, k těm základním tezím nemám žádné výhrady. Eh, nicméně chtěl bych říci čtyři věci. Za prvé, jak dobře víme, některé země EU se snaží regulovat eh, toto bezpilotní civilní letectví. V některých zemích se na tom pracuje, ale v některých zemích se naopak zatím neděje nic. Takže hovoříme o věci, která, kterou je vhodno zaregulovat na eh, úrovni EU. Tady by měla být Evropská unie aktivní. Proč? Jsou tady dva základní důvody. Především nedostatek harmonizace předpisů eh, znemožňuje operace přeshraniční, ale také nedostatek harmonizace na úrovni EU e, stěžuje vzájemní e, uznávání certifikátu. To je významná věc. Druhá věc, já bych navrhl podobně jako na setkání s e, tínových zpravodajů s paní předsedkyní Foster, aby se více pozornosti věnovalo aktivitě ICAO, pokud se týče bezpilotních strojů. Eh, protože my máme na úrovni EU různé instituce, agentury a já si myslím, to ICAO hm, tady má k tomu vlastně nejblíž. Eh, také jsem si přečetl její zajímavé analýzy z března tohoto roku na mezinárodním semináři zasvěcenému bezplotním letounům. Tato organizace je totiž na úrovni EU jedinou organizací, eh, v oblasti civilního letectví, které už teď má kompetence a možnosti, jak vytvářet nebo dotvářet unijní společné politiky. Třetí věc, ta se týká toho, o čem tady už hovořila paní předsedkyně Foster, a sice ochrana osobních dat. Já souhlasím s tím, že jednotlivé členské země EU v této oblasti mají své regulace a že drony, eh, které eh, mohou zasahovat do eh, soukromí, tak tady nevyžadují extra regulaci, poněvadž na získání soukromých dat se používají různé nástroje. Nicméně by bylo dobré, kdyby se prověřilo, zda ty národní regulace jsou adekvátní k tomuto eh, novému technickému způsobu získávání informací eh, soukromého charakteru, přičemž toto se bude asi rozširovat tyto technické prostředky. No a ještě čtvrtá věc, která je ale velmi důležitá. Na úrovni EU se eh, často tedy zabýváme tím, co je legální, co je v nějakém souladu eh, s právem. Nicméně vnucují se nám tady určité nelegální způsoby používání bezpilotních eh, let, letadel a je dokonce možné, že by mohly tyto technické prostředky být používány zneužívány k teroristickým útokům. Čili myslím, že je třeba eh, zamyslit se nad tím, jak účinně eh, působit proti těmto nelegálním možnostem, poněvadž toto je možné. Nicméně ta zpráva je velice zajímavá, dobrá. Děkuji vám. Danke sehr, jetzt Matis. Děkuji, Matis von Miltenberg. Já bych také chtěl poděkovat paní Foster za tuto zprávu. Myslím, že je psaná dokonalou angličtinou a e, výborným způsobem e, postihuje všechny aspekty těch takzvaných dronů. Ale e, právě od toho bych chtěl odvinout svoji kritiku. A sice ta zpráva je příliš nekritická Prostě e, je tady jenom konstatování všech možných aspektů, ale bez e, nějakých e, stanovisek. My bychom chtěli k tomu balíčku komise dát taky jakýsi směr, nejen komise, ale také radě. Čili existuje tady několik důležitých bodů, které podle mě eh, zůstávají v pozadí a možná vůbec eh, nejsou eh, tady pojednány. Takže ta, ten koncept Oper, Operation for Drones od JASA, čili to se musí věnovat také koncepci použití dronů. Tady je to, tady přístup je k tomu přístup z hlediska rizika. Eh, paní eh, Foster, vy máte tedy návrh JAZA a zajímalo by mě, eh, proč tedy jak si nejdete dál v této zprávě. Já tady příliš nerozumím britskému humoru, ale chtěl bych se vás zeptat na jednu věc. Eh, vy jste tady proto, aby EASA měla silný mandát jako Evropská agentura. Nejde to příliš daleko. Za druhé, kromě bezpečnosti dronů v evropském leteckém provozu eh, se počítá, že se eh, vypracuje nějaká vhodná odpověď na výzvy, čili jde také o soukromí a o kontrolu. A u dronů je třeba toto důležité eh, téma řešit z hlediska společnosti. Podobně jako v případě eh, Google Street View, eh, kde je povinné zamlžování tváří například. Za třetí, já jsem zastáncem registrace a dohledatelnosti dronů. Čili to bychom klidně mohli mít online databanku, eh, kde by se propojili provozovatele dronů a eh, jednotlivé operace dronů. Čili eh, prostě je třeba, aby provozovatel byl vždy dohledatelný. Za čtvrté, pravidla pro používání drogu, dronů. To znamená, že je třeba uvažovat také o tom, jak používat drony. Eh, my tady máme, nebo chceme mít pravidla a eh, tam musí být prosazovatelná také například eh, policejními složkami na letištích. Prostě tady to nemá omezení žádné. Dále Eh, je eh, třeba také regulovat, eh, také pokud se týče já nevím, následku srážek, havarií, třeba drony se mohou dostat do příšné blízkosti atomových elektráren, nebo otázka řídícího softwaru. Tady je třeba proskoumat, jak eliminovat rizika. Civilní drony se strašně rychle rozvíjejí dál, to je důležité téma. A já musím říci, při vší úctě paní Foster, eh, v současné době právě tento aspekt se nepojednala úplně dostatečně. Já bych rád s vámi i dále spolupracoval s dalšími stínovými zpravodaji, tak aby ty výsledky sice nepřinešli žádnou eh, revoluci, ale posílili bezpečnost. Je právě na nás ve výboru TRAN, abychom stanovili směr dalšího vývoje evropské politiky v tomto smyslu. Také samozřejmě je třeba dát dispozici příslušné frekvence. Potřebujeme eh, realizovatelná pravidla eh, v celé Evropě, čili skutečně potřebujeme harmonizaci, přizpůsobení standardů a také e, výrobci se toho musí účastnit. E, potřebujeme jasná pravidla a tady v oblasti dronů musí Evropa jednat jednotně, zejména e, v tom civilním použití. Tam je nutná regulace a pak tedy ty drony skutečně nám mohou pomoci k růstu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji paní Kateřina Konečná nyní. Děkuji, pane předsedo. Také mě dovolte především na začátek poděkovat paní zpravodajce, která si myslím, že tu zprávu pojala poměrně široce a určitě bude dobrým základem pro to, abychom určili směr a pravidla toho, jak si velmi zajímavou oblast z drony představujeme nadále. Pro zajištění růstu a bezpečného začlenění dronů do civilního letectví je však podle mého názoru klíčová především otázka ochrany údajů a soukromí, a to jak v souladu s národními ústavními úpravami, tak v souladu s článkem 8 listiny základních práv Evropské unie a článkem 16 smlouvy o fungování Evropské unie. Dle mého názoru je třeba si uvědomit, že se především jedná o nový typ letecké techniky a nikoli v hračku, jak je nám mnohými výrobci často podstrkováno. Jedná se potenciálně o velmi nebezpečný nástroj, lehce zneužitelný, který se zrychlujícím se technologickým vývojem a snižováním nákladů ve výrobě zapříčiněným inovacemi je čím dál tím nebezpečnější a hlavně dostupnější a stejně jako auta, potraviny, léky či zbraně, je potřeba jejich produkci důsledně regulovat. Již dnes můžeme pozorovat raketový nárůst počtu případů, kdy jsou drony využívány ke sledování a pořizování fotek či videozáběrů z míst, která jsou běžně nedostupná. Drony se totiž běžně pohybují v místech, odkud většinou člověk nepočítá s tím, že by mohl být sledován. Běžná opatření například u soukromých pozemků, která brání sledování, jako vysoké ploty, tedy tomuto typu sledování nijak nezabrání. Navíc očekávání soukromých uvedených prostorách je výrazně vyšší než například v místech přístupných veřejnosti, kde dochází k monitorování zcela běžně bezpečnostními kamerami. S tímto úste souvisí také otázka identifikace dronů, zejména pak jejich majitelů. Ráda bych zdůraznila, že osobně nevolám po nějaké širší harmonizaci úpravy ochrany osobních práv zde zejména soukromí, neboť se domnívám, že stávající legislativa v členských státech je zcela dostačující. Co si však širší harmonizaci zaslouží a je zatím bohužel poměrně obtížné, je problematika toho, jak identifikovat konkrétní osobu, která dron ovládá a na které by pak teoreticky šlo vymáhat případné nároky z porušení osobnostních práv či rovnou peněžní náhrady škody. Prostředek, jak toho docílit, je dle mého názoru povolení prodeje na společném evropském trhu jen takových dronů, které budou splňovat určité technické standardy. Řešením problému s identifikací by proto mohla být možnost identifikovat dron přímo v terénu, nejprve například formou obdoby fyzické SPZ, neodstranitelně vygravírované do těla dronu. V další fázi pak i dokonce identifikace za pomocí specifického signálu který by umožnila přesnou identifikaci i na velkou vzdálenost zcela bezkontaktně. Tato SPZ by pak byla spojena s evidencí majitelů dronů, které by pak eventuálně mohla být založena na stávající registraci u orgány ochrany osobních údajů členských států. Jsem si plně vědoma, že technologie pro bezkontaktní identifikaci dnes ještě nejsou natolik rozšířené, aby jejich použití v každém prodávaném dronu bylo ekonomicky únosné pro výrobce. Proto bych navrhovala postupovat ve fázích, kdy nejprve upravíme používání fyzických rozpoznávacích znaků a vytvoříme natolik pružnou legislativu, aby po budoucích průmyslových inovacích umožňujících masovou výrobu identifikačních vysílačů bylo přikročeno k další fázi jejich povinného zavedení. Evidenci by dle mého názoru museli takto podléhat drony například od určité váhy činnostnosti. To už však by bylo na konkrétním uvážení. Velmi zajímavým řešením, na které bych také ráda upozornila a zatím to nikdo neudělal, je projekt No Fly Zone, kde lze zaregistrovat souřadnice, kterým se mají drony vyhýbat a tyto jsou následně výrobcem dronu naprogramovány a dále aktualizovány v samotném dronu. Legislativně by se například následně mohlo omezit prodej jen na takové drony, které by tento systém obsahovaly a takto vymezené zóny by respektovaly tak by se dalo předejít tomu, na co před chvíli upozorňoval můj kolega a my jsme na to upozorňovali na shadow meetingu. To znamená velkému nebezpečí zneužití dronu na místech, která můžou způsobit až katastrofální důsledky. Ještě jednou, jak říkám, zpráva je podle mě dobrým základem a chtěla bych paní zpravodajce poděkovat, nicméně máme před sebou kus práce a i samotná Evropská komise si musí uvědomit, že přestože se jedná o něco, co všichni přijímáme jako zcela přirozené, tak eh, velmi slabá, dneska nedostatečná úprava eh, dronů jako takových může být velkým nebezpečím do budoucnosti. Děkuji. Danke sehr, jetzt George Bach. Ja, vielen Dank. Děkuji. Eh, také já bych chtěl poděkovat paní kolegyni Foster za Eh, velmi obsáhlou a významnou zprávu, která se zabývá eh, mnoha body a líbí se mi zejména její pozitivní přístup. Eh, hospodářský rozvoj je třeba podporovat, nezdržovat a přesto je možné chránit si soukromí. Já se současně domnívám, že tento evropský přístup, to znamená Mm, tedy tak, jak to je v Evropě, myslím si, že je třeba hlavně vyhnout se mm, eh, mm, tomu, aby to byla taková jakási mozaika. Jinak, co se týče těch 150 kg, tady bych byl rád, kdyby eh, tato překážka padla a, a abychom ty drony mohli eh, regulovat v Evropě jednotně. Eh, chtěla eh, bych ještě pohořit o těch nekomerčních volnočasových aktivitách. Eh, existuje mnoho tedy lokálních spolků, které toto provazují jako sport a jestliže padne těch 150 kg, pak tedy EASA bude muset být kompetentní i pro tyto sportovní eh, nástroje. Eh, já v tomto smyslu předložím posměňovací návrh. Eh, doufám, že to nebude nějak kontroverzní. Prostě chci pokrýt nekomerční volnočasové činnosti. Jinak jsem naprosto spokojen s touto zprávou, s tímto postupem a důležité je, aby parlament mohl zcela jasně se vyjádřit k této věci. Děkuji mnohokrát, děkuji především paní zpravodajce za prezentaci této zprávy. Je to určitě velká výzva drony pro budoucnost civilního letectví. Nad rámec armády se začínají velmi vyvíjet i v civilním letectví a proto je potřeba, aby se Evropská unie tím zabývala i v rámci budoucího aviačního balíčku. Tato zpráva uznává, že je potřeba nastavit regulační rámec tak, aby byly favorizovány investice podniků a vytváření pracovních míst. Teď, co se týče bezpečnosti, tak tady je potřeba předefinovat pravidla kontroly a posílit pravomoci Evropské agentury pro bezpečnost, a to především v těch členských státech, kde neexistují kompetentní orgány. Nicméně si myslím, že bychom měli být v zásadě liberální. Je potřeba, aby mohl vzniknout trh těchto nových eh, prostředků, ale nemělo by to být mm, jaksi na úkor bezpečnosti a ochrany soukromí. Ochrana osobních údajů je zásadní a prioritní otázka. A pokud eh, můžou místní nebo národní orgány spolupracovat v oblasti sbírání těchto údajů, tak to určitě bude lépe podporovat eh, evropské Eh, evropské spotřebitele. Myslím si, že tady máme dobrý rámec, eh, na základě kterého můžeme tuto záležitost rozpracovat a přijmout rozhodnutí. Jens Nielsen, prosím, jako poslední. Děkuji mnohokrát. Děkujeme také mnohokrát paní zpravodajce za tento návrh zprávy, který je velmi dobrý, podle mého názoru a ta zpráva je poměrně úplná, komplexní, dobře popisuje situaci v této oblasti. Jak říkali ostatní, i já mám za to, že nazrála chvíle na to, abychom postupovali harmonizovaně. Teď, co se týče té hranice 150 kilogramů, tak si myslím, že to je otázka, kterou je potřeba se zabývat, ale hlavně musíme najít nějaký společný přístup. My jsme před několika dny eh, se bavili o dronech. Byl s námi tam i stínový zpravodaj. Dozvěděli jsme se, že tady existují velké bezpilotní letouny, na které se vztahují stejná pravidla jako na letadla, ale potom, že máme malé bezpilotní let, letadla, <clears throat> letadelka, eh, která se musí regulovat jinak. Tento průmysl se rozvíjí velmi dynamicky, je potřeba s ním udržet krok. Regulačně tedy. Jsou tam určité malé letadélka, hračky, na, jak se bombu neunesou, to je jasné. Ale můžou třeba dělat snímky, můžou špehovat sousedy. A tady si myslím, že ani tak nejde o hmotnost, tady jde přece o ochranu soukromí. Takže je potřeba řešit i otázku těchto uh, létacích hraček. Objevily se určité pozměňovací návrhy, které doplnily tento návrh zprávy. A mám pocit, že nakonec se nám podaří vyslat Evropské komisi určitý signál, jak si představujeme, že by byl eh, potřeba změnit eh, letecký balíček. Děkuji. A nyní eh, zástupce komise. Thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedo paní Foster. Především bychom chtěli poděkovat paní Foster za dobrou zprávu, která poukázala na největší problémy, kterým čelíme na tomto trhu. Je potřeba, aby bezpečnost a soukromí a ekologické zájmy byly eh, uvedeny do souladu s potřebou technického rozvoje a inovace. Jak paní zpravodajka říká, je potřeba, aby pravidla byla přiměřená riziku. Já si myslím, že tam ještě další aspekt. Jak můžeme zrychlit celý regulační proces? Protože občané, příslušné odvětví a členské státy chtějí, aby co nejrychleji panovala harmonizovaná pravidla. Evropská komise pracuje na bezpečnostních pravidlech, která se budou týkat i dronů. Bude součástí leteckého balíčku, jak bylo řečeno, který by měl být přijmout ještě do, přijmout ještě do konce roku. A potom přijetí bude pochopitelně a jeho rychlost bude záviset na zákonodárcích. EASA vypracovává podrobnější požadavky týkající se dronů a pracuje také v mezinárodní uh, skupině regulátorů v uh, JARUS, Konzultace ke dvěma konkrétním dokumentům proběhnou ještě před letními prázdninami a EASA bude e, publikovat dokumenty do konce roku. A dále na tom pracuje Evropská komise, která koordinuje úsilí s samotným odvětvím, kteří vytváří své vlastní standardy. Protože standardizační orgány musí přesně vědět, jaké požadavky tyto technologie budou muset e, splnit. Zmínili jste také IKEA, ICAO, pardon, a eh, my se snažíme přispívat k jejich práci. Drony jsou problém, ale také součást řešení. Vy jste zmínili otázku bezpečnosti v kybernetickém prostoru, a řízení leteckého provozu a podobně. Tady identifikace dronů a geofencing, to jsou důležité nástroje, tedy že by se takto dali nastavit a oplotit eh, virtuálně zóny, kam nesmějí drony, jako třeba jaderné elektrárny, nebo letiště, eh, vládní budovy, další stěžení budovy. Pokud bychom harmonizovali identifikaci dronů a operací a vytvořili bychom takovéto virtuální ploty, tak tím posílíme jak bezpečnost, tak také odpovědnost a soukromí. A pomohli bychom i policii. Protože policisté a konec konců občané budou schopni identifikovat dron, když uvidí, že někde kolem letí a místní orgány budou moci rozhodnout, kde nastaví zóny, kam drony nesmějí. Teď pár slov k financování. Pokud chceme, aby se drony začlenily do systému řízení letového provozu, a my jsme konec konců požádali Cezar, což je společná technologická iniciativa, aby se zabývala touto otázkou, tedy jak se můžou drony zapojit do jejich hlavního plánu. A podle původních odhadů to vypadá tak, že bychom mohli věnovat 40 milionů euro prvnímu pokusu a potom, když to bude potřeba, tak komise se tím bude zabývat znova. A jedná se o technická řešení, jako například see eh, and avoid, protože drony budou používat různé části letového prostoru a budou se o něj dělit třeba i s běžnými letadly. A tady jak si schopnost financovat bude dosti důležitá. Evropská komise by ráda poděkovala výboru TRAN a e, paní zpravodajce za návrh zprávy a také za podporu Evropské komise. Někteří z nás jevně budou mít hodně práce, ale jsme na to připraveni. Děkuji. Děkuji ještě jednou Jackie Foster. Také děkuji. Za chvíli se dostanu k tomu, co říkala Evropská komise. Teď za to jenom poděkuji. Už jsem si uvědomila, že kolegové z EPP odešli, ale určitě jim to někdo vyřídí. Tím, myslím, zmínili vojenský aspekt. Tady jsem chtěl jenom vyjasnit, že my se tady nezabýváme vojenským využíváním dronu. To je prostě něco úplně jiného. To spadá pod obranu, to my neřešíme. Takže jenom, aby bylo jasno. V každém případě vítám připomínky, které byly přečteny za nepřítomného stínového zpravodaje. Ano, já myslím, že všichni souhlasíme s tím výmazem těch 150 gramů. Je už to trochu anachronismus. Když si někdo vymyslel tuto váhu, technologie už to dávno předběhla, dneska už to prostě není aktuální, s tím všichni souhlasíme. Také vítám to, co bylo řečeno k tomu, že je teď dobrá příležitost rychle se posunout ku předu. Teď kolega z SAD, kolegyně z SAD tou jsme si to probrali velmi dobře na zasedání stínových zpravodajů a jejich připomínky vítám. Bylo zmíněno ICAO. Nevím, jak to vypadá eh, v jiných jazykových verzích, já jsem schopna číst jenom tu anglickou, ale v každém případě u některých připomínek musím říci, že v té původní verzi se k tomu odkazuje takže možná, že tam byly nějak přeformátovány odstavce, nebo nevím. Ale v každém případě ICAO e, toho se účastníme, zmiňovala to i Evropská komise. Teď co se týče ochrany osobních údajů, na to narazila řada kolegů a kolegyň. Máte úplnou pravdu. Členské státy musí vymáhat svá vlastní pravidla. Ale já jsem se snažila říci, že nechceme tady mít e, nějaké laxní pravidla, co se týče ochrany osobních údajů, ale již máme k dispozici legislativu i na evropské úrovni, která chrání ochranu osobních, která chrání osobní údaje občanů. A <clears throat> když bude připraven tento dokument, tak členské státy by měly mít jasno v tom, jaké mají odpovědnosti v této oblasti. Nyní k ALDE. Met hovořil o přístupu založeném na riziku, to už je v odstavci 15. Elsa je určitě ústřední. Vy jste zmínili orgány civilního letectví. Ano, já jsem říkala, že některé orgány odpovědné za civilní letectví mají jaksi v e, popisu práce regulovat i malé drony, které létají pod hranicí 500 stop. Ale to přece nevylučuje EASA, protože Eric Civil je předsedou výboru Juris, Jaris, pardon, Jarus dokonce. Uh, takže jenom, aby bylo jasno, prostě to v této zprávě zmíněno je. A teď, co se týče výrobních standardů, tak to je také v té zprávě řešeno. Zmiňujete také financování. A komise právě říkala, a já jsem také na to narážela, že máme třeba horizont 2020. A když jsem se setkávala s Cezarem, se zástupci Cezaru, tak tam se o tom také hovořilo. A myslím si, že je dobrá zpráva, že tomu budou věnovat určité finanční prostředky. Mám pocit, že jsme vyřešili už vše, že jsem odpověděla na vše. Bezpečnost je pochopitelně tady hlavní téma. Já to nebudu rozebírat podrobně, protože jsme na veřejném jednání, ale nástroj nemusí být moc velký, aby způsobil velkou škodu. Technologie se posouvá ku předu. Síla těch výrobků se posiluje, se zvyšuje. A <clears throat> když se podíváme do minulosti, tak zjistíme, že občas velkou škodu napáchaly poměrně malé prostředky. Já tedy nechci zacházet eh, do detailu, ale myslím si, že bezpečnostní složky a členské státy si to velmi dobře uvědomují. Protože konec konců víme také, jak se používají tyto prostředky v armádě. Takže bezpečnost, to určitě máme promyšleno. Ale co se týče samotné formulace zprávy, tak ještě čekáme na to, co nejprve předloží komise, jak ona ošetří jednotlivé podrobnosti. Já si myslím, že by nebylo korektní, aby my jako výbor jsme to rozebírali příliš podrobně, protože konec konců to bude role regulačních orgánů, kteří nastaví v rámci celoevropského přístupu standardy. Ale co se týče výroby, tak jsem jasně řekla, že co se vyrábí tady, anebo co se dováží do Evropské unie, musí být označeno CE a pokud je to dováženo do EU, tak to musí dodržovat evropská pravidla. A co se týče licencování, certifikace a evidence, tak to samozřejmě chceme a zase k tomu chceme přistupovat z evropské úrovně. Evropská komise souhlasí s tím, že v tuto chvíli vlastně určité členské státy měly určitá pravidla nastavena pro ty menší drony a teď je potřeba, abychom k tomu přistupovali ze široka evropsky se zapojením členských států EASA, EASA a, a Evropské komise. Pokud jsem na něco zapomněla, tak se na mne prosím obraťte. Pokud budete potřebovat nějaké další odpovědi, tak jsem k dispozici. Až to projde překladem, tak si to všichni určitě přečtete a zjistíte, že body, které jste zmiňovali, už tam jsou ušetřeny. Takže děkuji za vaši podporu. Už jsme si zařídili na září další zasedání stínových zpravodajů. Takže ještě jednou děkuji a děkuji také Evropské komisi. Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 22. červenec poledne. Hlasování v našem výboru 15. září 2015 a v plénu poté v říjnu. Znáte druhé zasedání v říjnu. Tím pro dnešní dopoledne uzavíráme zasedání a uvidíme se ještě jednou v 15 hodin s Petrem Kousem a dalšími.